Odstavec 6. Předseda konference předsedů výboru mě informoval, že eh, konference předsedů nic nenamítá vůči doporučení výboru jury eh, nedávat námitku vůči aktu přeneseném eh, pravomoci. Pokud během 24 hodin žádná politická skupina nebo konkrétní skupina poslanců odpovídající alespoň nízké prahové hodnotě nepředloží žádné námitky, pak toto doporučení bude považováno považováno za schválené a v opačném případě se o doporučení bude hlasovat. Doporučení je k dispozici na internetových stránkách plenárního zasedání. Výbor Ekon předložil